Je to nesmírně důležité hlasování. Koleżanki koledzy. Kolegyně, kolegové, za chvíli přistoupíme k hlasování. Prosím vás, abyste zaujali svá místa. Chci vás požádat, abyste přerušili své diskuze a abyste se usadili. Takže znovu Znovu zahajujeme zasedání a přistupujeme k hlasování. A náš pořad jednání tedy hovoří, že budeme hlasovat o návrhu rezoluce o pozměněné rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a komisí pro další volební období. A Nyní předložíme tento návrh hlasování. Kdo je pro? Kdo je přečiv? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji vám. A usnesení bylo přijato. Dámy a pánové, Proszę teraz przewodniczącego komisji. Nyní chci požádat předsedu Evropské komise Jose Manuela Barrosa, aby promluvil. Dává vám slovo. Děkuji. Pane předsedo, před několika měsíci jsem navrhl, že zvláštní partnerství mezi komisí a parlamentem posuneme na novou úroveň. Navrhuji další, navrhl jsem další posílení našich vztahů pozitivním způsobem, abychom zohlednili novou smlouvu a náš nový sdílený cíl utvář, spolu utvářet Evropu. V uplynulých týdnech jsem vedl hloubkové diskuze s týmem vyjednavačů, který vedl pan Lene, kteří byli jmenováni za účelem revize rámcové dohody. Chci využít této příležitosti, abych všem poděkoval za velmi intenzivní diskuze a také za konstruktivní přístup. Jsem hluboce spokojen, že nyní jsme dospěli ke společnému porozumění o zásadách, které mají upravovat náš vztah v nadcházejících letech. Měli by posílit naši spolupráci a to za plného respektování instituční rovnováhy stanovené smlouvou jakožto zástupce komise se, a předseda komise se budu držet principů v usnesení, které bylo schváleno, které mě povedou při ustavování nového kolegia a také revize celé rámcové dohody. S přijetím tohoto usnesení takovou eh, působivou většinou, tímto parlamentem, jsem přesvědčen, že máme vynikající základ pro posílení našeho vztahu. A pokud jde o další záležitosti, které se týkají nejenom našich dvou institucí, ale také rady, upřímně doufám, že se k nám rada připojí v našem úsilí o zlepšení fungování všech institucí ve prospěch Evropy. Pokud dnes později schválíte kolegium, tak pana Ševkoviče, dezignovaného komisaře, požádám, aby vedl vyjednávání za komisi za účelem revize rámcové dohody. On je stejně odhodlán, má stejný závazek dospět k rychlému a efektivnímu jednání. Děkuji. Děkuji vám. Pane předsedo. Děkuji vám za velmi pozitivní přístup k našemu vyjednávání a za nás za všechny. Chci vyslovit díky také našemu vyjednávacímu týmu. Pan Lene byl v čele tohoto týmu a vy všichni kolegové, kdo jste se na jednání podíleli, všem vám patří díky. Kolegové, kolegyně, Sice ještě nemáme plnou legislativní iniciativu na základě Lisabonské smlouvy, ale je tu určitý příslip vycházející vstříc s naším očekáváním ze strany komise. Máme eh, naši možnost klát otázky nejenom předsedovi, ale také komisařům. A také pozvání ze strany předsedy komise, předsedovi parlamentu a kolegiu komisařů a naše společná spolupráce s národními parlamenty, což je velice důležité pro utváření eh, našeho eh, postoje v rámci pravidla subsidiarity. Potřebujeme hodnocení dopadů, které se musí zlepšit. A my doufáme, že bude mnohem silnější z tohoto hlediska že je to vepsáno do naší dohody. Každopádně je tu dobrá naděje pro nás, pro všechny, že se nám podaří vypracovat vše, co je potřeba pro naše občany v budoucnu. A nyní přerušíme jednání do 1 hodiny 30 minut. Děkuji.